pan předseda Gualtieri. Všechno je v pořádku. Vážení eh, poslanci, dámy a pánové. Je eh, nyní vhodné eh, nejdříve, abych řekla něco o mé politické motivaci. Chci přispívat k vyrovnanějšímu světu, ke společnosti, ve které lidé mohou naplňovat své sny a mohou se starat o své rodiny a mohou se to co nejvíce naučit. Společnost, kde lidé, příroda a klima se nacházejí v rovnováze. Společnost s trvalé udržitelným hospodářstvím, tak aby eh, zůstalo i na příští generace. Eh, společnost, která eh, je otevřená a ve které můžeme být svobodní a rozdílní. Pokud mě potvrdíte, chci proto se zasazovat jako komisařka o to, o co jsem se zasazovala v celém svém politickém životě. A sice o to, abychom ani na nešlapali ani na, mel, na malé, ani na velké, aby nebyli vylučováni těmi, kteří rádi zneužívají svoji moc. Svobodná hospodářská soutěž mm, přináší i rozkvět ideí a díky tomu můžeme vytvářet pracovní místa a vytvářet znovu naopak svobodu. Když jsem poprvé vstoupila před Evropského parlamentu před 25 lety jako praktikantka, mm, tak to pro mě eh, mělo úplně jiný význam. Nikdy jsem si nepředstavila, že zde eh, se před vás eh, postavím. Je mi samozřejmě velkou ctí, že tak mohu učinit. Tehdy mi bylo 21 let když jsem eh, eh, nastoupila do výboru pro evropské záležitosti eh, v naší politické straně v Dánsku a tady jsme vedli kampaň, že věříme v Evropu a já v ní věřím. Když přetočím čas hodně dopředu, tak před třemi lety prakticky na den jsem se stala ministriní pro hospodářské záležitosti a vnitro a, a um, zúčastnil jsem se prvního zasedání Ekofinu. Tehdy uh, panovala velká nejistota. Na radě jsem uh, tehdy zažila, jak důvěra v Evropu eh, je přetavena do konkrétních řešení v Evropsko, pro Evropskou unii a, bouři jsme byli schopni přečkat pouze, eh, pokud eh, budeme stát si po boku, pokud budeme dodržovat zájemné sliby a pokud budeme pracovat ve prospěch společného zájmu. Takový duch tehdy eh, panoval kolem stolu a díky moudrým rozhodnutím přijatým komisí, radou i parlamentem byla krize zadržena. Těmi vzpomínkami eh, začínám, protože stejný duch eh, chci přinést i eh, do výkonu pozice, kvůli které zde dnes jsem. Myslím si, že obhajoba společných zájmů je vlajkovou lodí hospodářské, tedy hospodářské soutěže, politiky hospodářské soutěže. Nejsem zvyklá na vznešená slova, ale hm, přichází na ně eh, chvíle, kdy eh, se zabýváme velmi důležitými výkonnými pravomocemi, které komise vykonává v oblasti eh, hospodářské soutěže. Neutralita, nestranost, rigoróznost v zajišťování vlády zákona. Neutralita, nestranost, a, rigoróznost, pokud jde o fakta, o hospodářskou, o hospodářskou realitu a o právo. Já budu poslouchat, e, naslouchat každému, od těch největších nadnárodních firm až po zástupce malých firm, od států po občany. Nicméně e, analýza mých zaměstnanců a můj vlastní úsudek e, nebude ovlivněn nikým konkrétním. Vynucování práva hospodářské soutěže v Evropské unii eh, je právě do značné míry eh, založeno na důvěře v eh, důvěrnost při nakládání s jednotlivým, při řešení jednotlivých případů a v naši nestranost. Jako komisařka budu toto obhajovat neústavně. Šetření budou vedena a řešení budou navrhována bez ohledu na velikost, prominentnost nebo, eh, nebo eh, národnost firmy a v případě eh, zemí bez ohledu na to, o jakou zemi se jedná. To pro mě jsou stělesněné hodnoty práva hospodářské soutěže. A mezi těmi věcmi, které já v Evropském parlamentu obdivuji, je vaše odhodlání bránit tyto hodnoty. Těším se na spolupráci s vámi a při zajišťování toho, aby eh, neutralita, nestranost a rigoroznost byly vždy hodnoty eh, trvalými při vymáhání práva hospodářská soutěže. Eh, krizi jsme zadrželi, ano. Ale v několika minulých letech Evropa prošla hospodářským poklesem, růstem chudoby a velice a mám velmi nejasné vyhlídky, pokud je o budoucnost. Naše výzva, která před námi stojí, je zřejmá. Evropa se musí znovu postavit na své nohy, musí podporovat eh, růst, eh, inovace, obnovit eh, sociální soudržnost a dynamiku. A hospodářská soutěž sehrává klíčovou úlohu ve eh, svém úvodním eh, projevu eh, pan předseda hovořil o tom, jak je třeba se zaměřovat na rovné šance pro malé i velké podniky a já budu eh, mít za úkol překonávat eh, a porážet překážky, na které firmy narážejí. Firmy eh, úspějí, když jsou hodnoceny podle svých zásluh, ale v důležitých, na důležitých trzích, jako je energetika nebo digitální trh, je třeba mimořádně věnovat pozornost k tomu, abychom zajistili, aby dominantní hráči dotržovali pravidla je to eh, velmi důležité, proto abychom umožnili inovace eh, ze strany malých a středních podniků. Pokud jde o státní pomoc, já eh, navážu na agendu modernizace státní pomoci. Jedná se o modernizaci, která umožní členským státům přijímat stále větší odpovědnost za státní pomoc. A ještě důležitější je, že to pomůže zvýšit transparentnost a tím to veřejnosti umožní jak eh, používáme eh, ty velmi vzácné veřejné zdroje. Občané budou mít mnohem lepší představu o tom, jak ty vzácné veřejné zdroje jsou používány, takže se to může eh, stát součástí naší širší debaty veřejné. Někdy vynucování pravidel hospodářské soutěže, fúzí a antitrustových pravidel přichází krátkodobě za vysokou cenu. Ovšem hospodářská soutěž eh, spravedlivá a změna na trzích se eh, vyplatí, přináší růstovou dividendu, skutečnou. Ale také mohou mít eh, krátkodobé eh, sociální náklady. A já budu pracovat se členskými státy a s regiony na tom, abychom se postarali o to, aby intervence eh, nepozastavovaly strukturální reformy a zároveň budu pracovat se členskými státy a regiony, abych zajistila, aby firmy, které jsou v transformaci, mm, mohly plně přilížet k jejímu sociálnímu rozměru. Naše politika hospodářské soutěže se zakládá na dobře etablovaných a zdravých eh, zásadách, které jsou stanoveny ve smlouvách, přestáli eh, zkoušku času, zachování otevření, eh, otevřeného vnitř, jednotného trhu je bezprostřední cíl, ale my nechceme dosáhnout jenom hospodářskou soutěž o sobě, ale skutečně důležité cíle vytváření eh, pracovních míst a vzkvětání Evropy. Od zavedení pravidel hospodářských eh, eh, pravidel hospodářské soutěže ve smlouvě se toho stalo hodně. A toto říkám slavými slovy. Na jednu stranu naše ekonomika je dnes digitální, A potýkáme se, se s řadou eh, dalších oblastí, které, eh, s řadou eh, dalších věcí, které se dějí. Budeme sledovat neustále to, co se děje na trhu, tak, abychom, aby naše nástroje byly stále aktuální, abychom také předvídali změny v ekonomice. A na tomto pozadí politika hospodářské soutěže sehrává klíčovou roli v obnovení růstu. Pro mě to nespočívá jenom ve firmách a zákaznících, ale v občanech. Týká se to lidí, týká se to nás. Evropské firmy, malé a střední podniky, stejně jako velké nadnárodní firmy, konkurují v globalizovaném světě. A disciplínu, kterou budeme zavádět díky eh, evropským eh, pravidlům hospodářské soutěže, tak ta disciplína pomůže Evropě být silnější. Někdo říká, že je tady určitý rozpor mezi politikou hospodářské eh, soutěže a průmyslovou politikou. Já si dovolím zdvořile nesouhlasit. Potřebujeme politiku hospodářské soutěže stejně jako potřebujeme výzkum, vývoj, inovace, investice i kapitál a velmi dobře vzdělanou pracovní sílu. Nejedná se o zdravou eh, průmyslovou politiku, když bychom chránili eh, firmy před konkurencí na úkor spotřebitelů. Proto nevnímám eh, portfolio hospodářské soutěže jako eh, věc osamocenou. Naopak, lepší regulace eh, vytváří a pomáhá a podnítit lepší jednotný trh utváří tržní realitu. Vidíme to v telekomunikacích. Tam jsou trhy stále národní tolik let po liberalizaci. Něco nám naznačuje, že nemůžeme vynutit hospodářskou soutěže, soutěž doma, pokud eh, trhy nejsou eh, dostatečně eh, sledovány. Já si dovolím nesouhlasit. Nejlepší způsob, jak se připravit na konkurenci v zahraničí, je být konkurenceschopný doma. To samozřejmě znamená, že já budu uh, úzce spolupracovat s dalšími uh, kolegy komisaři. A je to pouze jeden důvod, proč eh, konkurence eh, nebo eh, hospodářská soutěž není osamoceným portfoliem. Já totiž doufám, že budu spolupracovat s vámi, vážení poslanci, formálně ve výboru pro hospodářské a měnové záležitosti a v jiných výborech, ale také neformálně, protože vy dobře víte, že vaši voliči vy lépe znáte vaše voliče než kdokoliv jiný. Víte, čeho se obávají, co jim leží na srdci. Vážení poslanci, Musíme se postarat o to, abychom eh, zajistili řešení tam, kde jsou na evropské úrovni třeba. A abychom přitom, abych ocitovala eh, pana eh, předsedu komise, musíme být ambicioznější u velkých věcí a menší a skromnější u malých věcí. Nedávná modernizace pravidel pro poskytování státní pomoci nás posouvá správným směrem a posouvá nás k tomu, abychom se, spočívali, eh, eh, abychom se spolehli na to, eh, co dělají státy a že to dělají nejlépe. Pokud jde o protimonopolní pravidla, tak já jsem pro hospodářskou soutěž a nebudu omezovat firmy, aby zaslouženě si konkurovaly, ale nebudu váhat když se postavit velkým hráčům, kteří neoprávněně tlačí malé ke zdi. Doufám, že ve vás eh, najdu lidi se stejnými hodnotami, protože eh, politika hospodářské soutěže není jenom byrokratická nebo technická záležitost. Je stělesněním hodnot. Hodnoty, eh, které doufám cítíte i v Evropském parlamentu a doufám, že pokud budu potvrzena, že na jejich prosazování budeme moci spolupracovat a já se zavazuji k častému a úcty plnému dialogu s Evropským parlamentem, nejenom v dobách, kdy to je formálně potřeba, ale kdykoliv to bude možné. To je eh, skutečná věc, která je v zájmu Evropského parlamentu. Vy eh, reprezentujete evropské voliče a já doufám, že to, co slyšení bude začátkem otevřeného, eh, intenzivního a plodného partnerství. Děkuji vám.